Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Dear Speaker of the House of Representatives. vážená paní předsedající nizozemské sněmovny reprezentantů, paní Arid, vážení zhromáždění, vážení představitelé nizozemského senátu, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že zde mohu přivítat představitele parlamentu z celé Evropské unie ve druhém dnu evropských parlamentních týdnů. Po včerejší konferenci věnované evropskému semestru dnes zahajujeme eh, meziparlamentní konferenci týkající se stability, hospodářské koordinace a řízení a zprávy v Evropské unii, kterou nazýváme konferencí věnovanou článku 13. Začnu poděkováním poděkováním nizozemskému předsednictví, které je spoluorganizátorem této konference společně s naší sněmovnou. A tady musím říci, že to byla opravdu vzorná, skvělá spolupráce jak na politické, tak na praktické úrovni, jako vždy nizozemský styl, to je stělesnění Eh, účinnosti, praktičnosti. Děkuji. Hospodářská Také oživení je na cestě v Evropské unii, avšak stále ještě bojujeme s mnohými výzvami a ty nás čekají v roce 2016. Pomalování čínské ekonomiky a neustále nastolování nových rovnovách, s tím musíme počítat. Americká monetární politika eh, je eh, při, mm, přiškrcuje a zároveň nepředvídatelné situace na eh, rozvíjející se trzích a to jsem ještě nezmínil geopolitické výzvy, které jisto jistě rovněž silně ovlivní například zasedání Evropské rady eh, později v tomto týdnu. Žijeme v opravdu napínavých dobách, v obtížných dobách a mnohé záležitosti, které se někteří snaží prezentovat jako národní záležitosti, jsou v podstatě záležitostmi celoevropskými. Terorismus, vyhýbání se zdaňování, eh, uprchlická krize. Podíváme se eh, na Libii, na Syrii a nyní ještě referendum, které se má konat eh, ve Spojeném království o vystoupení či setrvání v Unii. Žádná z těchto záležitostí není pouze věcí jednotlivých států stojíme tváří v tvář tolika krizím, že to žádá ještě těsnější spolupráci, žádá to semknout se. Máme e, zde 28 e, států, e, půl miliardy občanů, nejsilnější hospodářství světa a to volá po e, prohloubení e, spolupráce. Globalizace to po nás žádá. Pokud chceme, aby Evropská unie fungovala řádně, musíme e, prohloubit spolupráci a rovněž i s třetími stranami. A právě toto meziparlamentní setkání je dobrým nástrojem pro eh, tuto strategii, proto jsem rád, že se scházíme. Krize eh, měny euro eh, znázornila vzájemnou závislost mezi zeměmi mezi zeměmi, které se před lety rozhodly sdílet společnou měnu. Některé z nich pak zachraňovaly jiné země, které se příliš zadlužily a zároveň se e, prohlubovala spolupráce v oblasti monetární a rozpočtové. E, pak memoranda porozumění a jiné bilaterální smlouvy však založily systém, který se zakládá na stále širší odpovědnosti, což znamená, že musíme obnovit zodpovědnost a věrohodnost na národní úrovni, ale zároveň i na celoevropské úrovni. Legitimita včetně demokratické odpovědnosti, je základem pro úspěšné prosazování strukturálních reform a účinné vlády a zprávy obecně. Milí kolegové, dámy a pánové, včera jste měli možnost eh, hovořit zde o nové podobě evropského semestru a úloze Evropského parlamentu národních sněmoven a politických prioritách eh, na rok 2016, tedy na tento nejnovější cyklus z nejrůznějších úhlů pohledu. Rovněž jste se věnovali tématu BEPS, tedy eh, přesouvání zisku a daňového základu a rovněž i revizi ehm, společ, řešení, eh, společného řešení problému BAMP. Eh, dnes se budeme zabývat implementací dalších aspektů ehm, hospodářské zprávy. Jedná se o první konferenci věnované článku 13 od novelizace eh, pravidel eh, v listopadu. Po dlouhých letech obtížných diskusí se konečně podařilo nastolit pracovní metodiku, která nám umožní se řádně soustředit nikoli na pravidlech, ale na samotném meritu. Komise slíbila Um, přeskum, který přijde s vyhodnocením fungování a je možné, že dojde k závěru, že mezivládní smlouvy jsou méně účinné než komunitární metoda a spolurozhodování v rámci EU. Jedním ze centrálních prvků unitární legislativy je, že vynucuje řádné prosazování všeho z čím kolegislátoři přišli a hmm, e, posléze nastoluje parlamentní kontrolu. Vyhýbání se takovéto parlamentní kontrole umožňuje členským státům nedůslednost a e, zkraty, které vedou k e, nerovnováze. Měli jsme zprávu Beres, která byla e, loni v červnu schválena a ta volá pro obohacené mechanismu e, zodpovědnosti a podávání zpráv jak na národní, tak na unijní úrovni a rovněž prosazení fiskálního kompaktu jako nedílné součásti komunitárního rámce. Evropská unie neznamená vzdávat se suverenity, spíše um, přenesení odpovědnosti zprávy na vyšší úroveň v globalizovaném světě. Každý hráč musí přidat, pokud chceme uspět společně. Co potřebujeme je demokratická parlamentní kontrola, která bude důsledná. Nesmíříme se s více Evropou, která by znamenala méně parlamentní kontroly. To by byla jistá cesta k selhání. Eh, Koordinace fiskálních politik bude fungovat pouze pokud volení představitelé občanů budou plně zapojeni, jak na národní, tak na evropské úrovni. Chceme zajistit demokratickou odpovědnost. Každý krok, vše se bude kontrolovat, co se týká národních rozpočtů. Jako partneři ve společném úkolu být strážcem demokratické kontroly jak na evropské, tak na národní úrovni. Chceme být těmi, kteří se budou eh, dívat eh, exekutivním orgánům na prsty. A já i dnes ve vašem jednání, ve vaší diskusi vám přeji mnoho úspěchu a ještě jednou vám děkuji za účast, za skvělou spolupráci, za včerejší skvěle odvedenou práci a nyní předávám slovo milé kolegyni Arip. Pane předsedo Evropského parlamentu, milí kolegové, dámy a pánové, jménem nizozemského parlamentu vás vítám na konferenci o stabilitě, ekonomické koordinaci a řízení, kterou označujeme jako konferenci o článku 13. Jsem ráda, že zde mohu proslovit tento úvodní projev. Pět dalších konferencí se bude konat v Bienenhofu, tam, kde Senát a poslanecká sněmovna zasedají 200 let, tedy v srdci nizozemské demokracie. Ale po řadu let konference o článku 13 je v prvním poletí vždy v Evropském parlamentu. A děkuji vám za vaši pohostinnost a za krásnou spolupráci, která nás dovedla až k této konferenci. Nizozemsko zastává předsednictví Evropské unie v období našich dějin, kdy jednotlivé země mají mnoho práce, kterou nemohou odvést sami. Řada společenských problémů nekončí na národních hranicích. Pařížské atentáty a významný tok migrantů jsou možná nejpřesvědčivějším důkazem i nejbolestivějším obrázkem tohoto jevu. Ale jednání o úloze Velké Británie v Evropské unii a nizozemské referendum o asociační dohodě s Ukrajinou jasně ukazují, že Evropa je stále bližší občanům. Takové problémy žádná země nezvládne sama. Evropská spolupráce je nezbytná. Musíme o ní mluvit jedni s druhými. A to je také téma parlamentní dimenze nizozemského předsednictví Evropské unie. Společně vytvářet parlamentní kontrolu při rozhodovacích procesech v Evropské unii. My, parlamenty, máme významnou roli a národní zástupci jsou nejlépe schopni vytvářet mosty mezi voliči a jednotlivými úrovněmi evropské moci neovládají pouze vlastní vlády, ale také mohou dát zaznít hlasu svých voličů při Evropské komisi. A to přímo či nepřímo skrze Evropský parlament. Dnes budeme jednat o ekonomické zprávy a rozpočtové politice Evropské unie. To je eh, téma, kde naše spolupráce vznikla s evropskými společenstvími uhlí a oceli v roce 1952. Opírá se zajisté o ideologickou otázku, ale zásadněji o ekonomickou dohodu. Tato konference o článku 13 se může jevit jako poněkud odborná, ale nesmíme zapomínat, že naše rozprava kterou dnes povedeme, se týká jádra naší prosperity, to je rozpočtové politiky zdravé a stabilní. A v posledních letech jsme se na tom usilovně podíleli. Nevždy to bylo jednoduché. Někdy jsme měli dojem, že jdeme proti proudu, abychom dodrželi naše dohody v rámci paktu stability a růstu ke kterému jsme se zavázali v roce 1997, abychom zachovali pod kontrolou deficit a veřejný dluh. A bylo někdy obtížné komunikovat o úsporách. A v některých zemích je tomu tak stále. Ať je situace jaká chce, tak jsme dospěli k širokému koncenzu v rámci MMF a OECD. Jsme tedy na správné cestě. Učinili jsme tak společně a můžeme na to být pišní. Po letech jednání o jednotlivých opatřeních, abychom bojovali s ekonomickou a finanční krizí, priorita nyní patří dlouhodobému výhledu. Samozřejmě Evropa je tady a teď a musíme jednat, když se problémy vyskytnou. Ale také jde o naši odpovědnost. Ano, o naši odpovědnost jako poslanců a poslankyň, tedy skutečně stanovit, co, se, co bude na našem horizontu. A zdá se to abstraktnější než realita, ale ve spolupráci s Evropským parlamentem jsme zvolili praktický výklad a interaktivní podobu této konference. Dnes odpoledne poběh, proběhne diskuse o investicích, o konvergenci v rámci konkurenceschopnosti, která se liší od toho, co znáte. Také hovoříte o parlamentním aspektu ekonomického řízení a významná otázka zde vyvstává existuje dostatečný prostor pro meziparlamentní spolupráci a výměnu osvědčených postupů? Já si osobně myslím, že Nizozemsko má svou roli. Jakožto země, která oproti veškerému očekávání po obtížných opatřeních dokázala vytvořit kvalitní tradici rovnováhu moci s, s nizozemským úřadem pro ekonomickou rovnováhu, což je úhelný kámen naší ekonomické politiky. Rozpočt, jak se uplatňují nová rozpočtová pravidla při rozpočtové kontrole v členských státech? Rozpočtová koordinace může být zdokonalena, aniž by parlamentní kontrola byla narušena. To jsou všechno důležité otázky, ale musíme o nich mluvit společně vedeme debatu o tom, zda modality moderní demokracie je postavena na zastupitelském principu, otevřeném a transparentním, s významným prostorem pro interakci. A myslím, že to přispěje ke konstruktivní a kvalitní diskusi. A skutečně také bude hodná naší funkce zástupců lidu. Tedy naše vize je dlouhodobá a vychází z toho, že Evropa je a může být více než jen součet jednotlivých stran, pokud se dokážeme dohodnout. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, milá kolegyně. Možná informace, kolegové. Byl jsem právě informovan, že, že 137 poslanců a poslankyně zde přítomno. To by byl rekord. A děkuji vám mnohokrát za vaši přítomnost a za, pozbuzuji vás, abyste zde vydrželi až do konce. A nyní podle programu budeme pokračovat za spolu předsednictví pana Bakra, místo předsedy Senátu Nizozemska a pana Roberta Gualtieriho, předsedy výboru ECON Evropského parlamentu. A já bych je rád vyzval, aby zde zasedli. Děkuji vám. Thank you, Mr. Schulz and... Děkuji, pane Šulci a paní Aríp za uh, úvod. Dobré dopoledne. My budeme pokračovat v našem zasedání. Eh, názory vyjádřené paní Aríp a panem Šulcem se jistě eh, projeví i v naší dnešní dopolední debatě. My si vážíme toho, že Evropský parlament je hostitelem dnešního zasedání. A já vidím stejné tváře poslanců parlamentu, eh, kteří se zúčastnili i včera, takže nás jistě obohatíte i zkušeností z včerejšího zasedání. Dnešní první část našeho zasedání se zaměří na optimální postupy a naši debatu bychom měli vést tímto směrem. Očekávám, že jste všichni Eh, obdrželi před touto konferencí eh, informativní memorandum a že jste si je přečetli. Pro ty z vás, kteří neměli čas eh, si jej přečíst, chci schrnout jeho obsah. Jaké jsou tedy současné zkušenosti, jakým způsobem jsou tato kritéria vzájemně provázána v praxi jak se členské státy vypořádávají eh, se rostoucími náklady na zdravotnictví a důchody? A jestli institucionální frame, eh, rámec poskytuje parlamentům eh, dostatečný prostor pro komunikaci a jak lze zlepšit lepší provádění závěrů rady na vnitrostátní úrovni. Dovolte, abych přivítal i Jaruna Dijsselbluma, my bychom eh, toto setkání bývali nemohli naplánovat lépe, protože loni eh, loni eh, touto dobou v únoru se konalo zasedání euroskupiny a <clears throat> my teď můžeme navázat i na něj také. Vítám Kejse Frendrika, to je místo předseda nizozemského účetního dvora, který bude hovořit o mechanismu kontrol v Nizozemsku, co se týče eurozóny. A také vítám paní eh, Veli Rabo, což je zpravodajka eh, výboru eh, francouzského parlamentu a ta nás seznámí s tím, jak se Francie vypořádává s nejnovějšími ekonomickými výzvami. V návaznosti na dnešní debatu a v neposlední řadě dovolte, aby přivítal svého spolu eh, moderátora, to je předseda Evropského hospodářského měnového výboru a on je zde dnes v dvojí funkci, protože nejenom, že spolu moderuje zasedání, ale také se eh, vyjádří k tomuto tématu. Ještě předtím, než dám slovo hostům, dovolte, abych se věnoval krátce cíli eh, tohoto setkání a také nabídnu svůj vlastní příspěvek. Eh, byl jsem členem eh, organizačního výboru a v něm jsme se domnívali, že teď bude velmi vhodná doba si vyměnit zkušenosti s praktickými postupy v rámci fiskálního kompaktu, který platí už několik let. Eh, ti z vás, kteří, kte, kteří, ti z nás, kteří žijí v dobách v dobách eh, tedy eh, problému s fiskálním deficitem a ti z nás, kteří žijí v rámci fiskálního kompaktu, eh, si chtějí vyměnit zkušenosti a dovolte, abych se já s vámi podělil o ty své osobní. To bude můj jediný věcný vstup. Mluvčí na téma rozpočtu v nizozemském nizozemském parlamentu eh, za naší stranu. My máme dvě eh, kamery, eh, dvě, dvě, dvě komory v nizozemském parlamentu. Obě dvě mají právo schválit či odmítnout návrh zákona. A co se týče rozpočtu, který má formu zákona, ten musí být schválen většinou v obou dvou komorách. Když jsem poprvé pracoval na rozpočtu v nizozemském parlamentu, tak jsem měl takový dojem jakési externí intervence. A dostali jsme se i do jakýchsi časových nesnází. Ta intervence se týkala eh, konkrétních doporučení pro Nizozemsko, pro jeho rozpočet, A na počátku eh, prvního evropského semestru jeho cyklu nizozemský nizozemská eh, vláda a ministr financí eh, stáli před náročným úkolem získat většinu obou dvou komor pro strukturální změny. Šlo o důležitá témata, jako jsou důchody, půjčky na bydlení, věk odchodu do důchodu a tak dále. Já osobně se domnívám, že fiskální kompakt eh, prokázal jak eh, své silné stránky, tak své slabiny. K těm silným stránkám platí to, že eh, smlouva zavádí jakousi kázeň zvnějšku, takový, takový referenční bod vnější autority, která trvá na tom, aby se učinila opatření, Eh, která se již měla učinit před dávnou dobou. A má ale i slabiny a mnozí z vás pravděpodobně s nimi máte své zkušenosti. Eh, těmi slabinami jsou neznámá nová terminologie, eh, nové vstupy, nové intervence do již stávajícího cyklu a nutnost politické volby škrtů. Já Osobně s tou volbou škrtů souhlasím, ale samozřejmě v každém parlamentu toto záleží před vnitrostátní parlamentní rozpravě. Bylo nutné se eh, seznámit s tou terminologií, s rozpočtovým cyklem, se vším tím, co je tak složité, ale přesto jsme eh, ještě někdy na vahách, eh, co se týče některých pojmů. A rád bych proto nabídl otázku eh, legitimity dalekosáhlých dopadů eh, fiskálního kompaktu. A tato konference by v této debatě mohla sehrát zásadní úlohu, protože já se domnívám, že eh, rozhodnutí, že zkušenost rozhodování v, euro, v eurozóně a za, za, za současné absence demokratické legitimity oslabuje eh, fiskální kompakt. A eh, to jsou témata, která hrají v národní debatě velikou úlohu. Vím, že mnozí z vás jste zde ze zemí, které eh, zažili velice dramatické doby, museli učinit velmi dramatické kroky, Kypr, Portugalsko, Irsko a další. A dnes tedy máte možnost se s námi o tyto zkušenosti podělit. Já věřím, že se od sebe vzájemně můžeme poučit a to je také cílem dnešního dopoledního zasedání. A teď eh, k praktickým otázkám. Vy víte, jak eh, tedy vypadá rozdělování řečnické doby, poté co jsem eh, představil čtyři řečníky, nebo to učiním. Chceme zajistit, aby slovo dostalo maximum poslanců, ale máme k dispozici jenom omezenou dobu a v rámci této doby musíme tedy eh, konferenci zvládnout a proto prosím o schovývavost u těch, eh, jichž čas bude muset být omezen. Nikdo nebude mít k dispozici více než dvě či tři minuty a budeme co nejpřísnější v udělování eh, této řečnické doby. Na stole máte všichni formuláře, které můžete vyplnit, chcete-li se přihlásit o slovo. A to platí stejně pro poslance národních parlamentů, tak eh, pro poslance našeho hostitele Evropského parlamentu. A tedy eh, forma vystoupení bude taková, že vystoupí vždy dva poslanci Národního parlamentu a potom jeden poslanec Evropského parlamentu. A já nyní předám slovo Jerunu Dajsblumovi, ale chci jej varovat. Ani jemu nepovolím eh, delší dobu, pouze 10 minut. On je ostatně také velmi přísný strážce pokladu. Děkuji. Děkuji, paní předsedo. Mám někde časomíru, časomíru, abych věděl, kolik času mi zbývá? Předseda, já vás upozorním. Děkuji. Vážení poslanci, je mi velkou ctí a potěšením se k vám moci vyslovit dnes dopoledne takovéto výměny názoru mezi eh, představiteli národních parlamentů, Evropského parlamentu a exekutivou nám všem mohou pouze prospět. Nejdříve nastíním svou představu hospodářské situace. Jako bývalý eh, minister financí, to mi musíte odpustit. Eh, vždy mám chuť se k tomu vyjádřit a pak pár slov o zprávě pěti předsedů a o hospodářské zprávě. Mm, eurozóně se podařilo překonat krizi státního zadlužení a finanční krizi díky velkým snahám členských států, široce eh, střiženým inovacím a reformám, které eh, jsou jasným projevem toho, že nechceme opravdu měnu euro, euro opustit. Je to už eh, třetí rok hospodářského oživení v některých členských státech dokonce výrazného, výrazného avšak v mnohem ohledu je stále ještě závislý na příznivých okolnostech, ať už je to levní, levná nafta, e, směné kurzy e, či vnější podmínky. Ale pak zpomalení v Číně i na rostoucích trzích nás neustále upozorňuje na to, že musíme udělat více, aby se to uživení udrželo. Stále ještě bojujeme s vysokou nezaměstnaností a obrovskými rozdíly hospodářských výkonů mezi členskými státy, což znamená, že nelze složit ruce v klín. Situace na akciových trzích upozorňuje na to, že pouze reformy finančního odvětví a prosazování bankovní unie nám eh, pomohou. Je třeba vytvořit i unii kapitálových trhů, která bude znamenat diversifikaci eh, finančních zdrojů pro reálnou ekonomiku a posílení bankovní unie, která zvýší stabilitu finančního eh, odvětví a zbavíme se díky tomu um, nebezpečí státního předlužení. Uh, nel, nelze hovořit tedy pouze o řešení, uh, společném řešení problému bank, ale i o ozdravování bank a o práci s rizikem. Riziko má své místo, ale musí být omezené a my se chceme vyhnout, aby do budoucna právě daňoví poplatníci museli zachraňovat nezodpovědné banky. Tedy eh, vstup v platnost směrnice týkající se hm, řešení problému bank bude novou etapou v, této vývoji, v tomto vývoji. Zpráva pěti předsedů, která hovoří o konkurenceschopnosti a e, dokončování hospodářské a měnové unie, kterou, e, pod kterou jsem podepsán i já, zračí vizi, e, která však bude realizována po etapách. Nejdříve krátkodobá opatření, která zajistí odolnost eurozóny a v rámci právního rámce. Nejdříve tedy vyrovnáváme makroekonomické i finanční nerovnováhy, obohacujeme um, to, jak členské státy sami vnímají svou odpovědnost v tomto kontextu a zároveň prohlubujeme demokratickou odpovědnost. Vše je společně provázáno a vše nás dostane do druhého stádia, kde budou dalekosáhlejší opatření zaváděna a vše nás povede eh, k nové architektuře do roku 2025. Tam je možné, že budou nutné změny smluv. Mm, už nás komise ujistila, že do roku 2017 eh, upozorní na eh, to, oč bude třeba usilovat. Zatím návrhy pana komisaře Dombrovsky se, se nesetkaly až s tak eh, mm, velkou eh, podporou, značením, ale chceme lépe vysvětlovat ty návrhy. Například eh, ustanovení národních orgánů pro konkurenceschopnost. Z mého pohledu takovýto orgán by měl mít za úkol objektifikovat diskusy, tak, aby jak parlamenty, tak vláda vždy přistupovali ke správným rozhodnutím. Takovéto orgány budou klíčové při posilování reformní agendy, zejména na úrovni členských státy, států. Totiž správně nastavená reforma je klíčová. Jakým způsobem lze posílit sociální model, zvýšit zaměstnanost a zároveň neohrozit zdravý rozpočet. Národní rady pro konkurenceschopnost by neměly mít za úkol například kolektivní eh, vyjednávání, což bylo obavou některých. Měly by to spíš být eh, orgány pro zvýšení eh, výkonnosti, posílení poptávky eh, pro nezávislé politické poradenství, sdílení svých znalostí a zkušeností. Proto potřebujeme takovouto síť, alespoň z mého pohledu, v celé eurozóně těchto orgánů. A nyní klíčová úloha národních parlamentů v ekonomické správě. Aby všechny nástroje byly účinné a uspěly při budování odolnější monetární unie, je potřeba zapojit i národní parlamenty, protože každá opatření, která potřebujeme, abychom se zabývali výzvami, musí být jedna koncipována a rovněž i podpořena národními parlamenty. A právě od letošního roku chceme lépe zapracovat do um, rámce um, finanční koordinace i součinnost evropských parlamentů, a to už od samého začátku. Tedy doporučení pro eurozónu mohou být pak zapracována do um, doporučení pro danou zemi, která budou vydána v květnu. Chceme i koordinaci hospodářských politik, výměnou zkušeností mezi zeměmi, prosazováním politických reform a zvýšeným odkazem na eh, benchmarking, tedy na hodnoty, srovnatelné hodnoty. A já to beru velice vážně, proto tematické diskuse týkající se růstu pracovních míst, a reformy budou středobodem mého programu pro euroskupinu. Za posledních několik let už jsme mnohé vykonali pro koordinaci hospodářských politik, ale při konkrétním provádění e, je třeba ještě mnohé udělat. Doporučení pro konkrétní země by mohla být vylepšena například tím, že snížíme počet těch doporučení. Kdybyste sami se podívali na celkový počet těch doporučení, okamžitě budete vědět, o čem mluvím. A za druhé, měli by se soustředit pouze na to, co je opravdu nezbytné a co je klíčové pro danou zemi. Je rovněž třeba je koncipovat tak, aby si je země dokázali vzít za své. Příliš často se stává, že země si to jenom přečte a pak si pokračuje tak, jak sama chce. Ještě dvě minuty mám. No a za třetí, možná by eh, tato doporučení neměla mít eh, jednoletou platnost, ale snad i víceletou, protože každá vláda přece je volená například na tři až pět eh, let a pokud my s tím doporučením přijdeme, tak by i vláda měla mít možnost mít delší časový prostor, aby jej mohla provést praxi. Úloha parlamentu eh, při tom, jak se ujmou těch doporučení, je neodmyslitelná, ale i Evropský parlament musí být zapojen. A nyní pár slov právě o Evropském parlamentu. Ten by měl využít všeho, co mu eh, umožňují smlouvy a v čem spočívá jeho úloha při posilování hospodářského dialogu. Už se tím zabývá a i ve zprávě pěti předsedů se to projevilo. Například nedávno se zabýval komisním návrhem eh, Komise pro eurozónu na rok 2016. Já eh, jsem tam byl přítomen společně právě s panem předsedou komise Junkrem, s panem místopředsedou Dombrovskisem a vždy sám rád přijímám pozvánky výboru Econ. Jsem vděčný za takovéto výměny názoru a i dnes už je mm, čas, kdy prosazujeme doporučení eh, zprávy pěti předsedů a účastníme se ještě vícero meziparlamentních setkání než dosud. Já sám jsem inicioval zvýšení transparentnosti eh, schůzek euroskupiny a vy jste, pane předsedo, tomu předseda nyní už budeme před konáním jakéhokoliv zasedání publikovat, zveřejňovat pořád jednání, anotovaný a krátce poté, co se zasedání konalo, budeme zveřejňovat i zápis a i dokumenty, které jsou relevantní, o nichž se diskutovalo, budou zveřejňovány. To vše bude probíhat v úzké spolupráci s institucemi, které přispívají Eh, po dokumentační stránce. Já rovněž podporuji a umožňuji prosazování těchto iniciativ, které pomohou našim hospodářským politikám a přispějí k zvýšení národní identifikace s těmito záležitostmi a přispějou i k veřejné podpoře při prosazování nutných politik. A já jsem přesvědčen, že je to v zájmu jak každého členského státu, ale i v zájmu nás všech. A i dnes doufám, že se zde objeví nějaké zajímavé záležitosti, jež prospějí nás, nám všem. Děkuji. Now, uh, give the floor to Case Hendrik. Floor yours. Dávám slovo Casey Hendrikovi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení delegáti, dámy a pánové, dobrý den. Děkuji za tuto příležitost. Budu se snažit o stručnost a budu hovořit rychle. Dámy a pánové, ovšem ne příliš rychle, slibuje řečník. Dámy a pánové, Evropská unie prošla zásadní ekonomickou a rozpočtovou měnou od počátku 90. let minulého století. Od vypuknutí ekonomické a finanční krize na podzim roku 2008 hospodářská a měnová unie byla vystavena tlaku. Přepracovali jsme měnovou unii a zvláště eh, došlo ke změnám v eurozóně a, a eh, došlo k využívání mezer v legislativě v eurozóně. V reakci na krizi Evropská unie a eurozóna rychle přijali sérii legislativních a politických iniciativ. E, vznikl Evropský program podpory a vznikla e, rezervní opatření i e, ve spolupráci s MMF na podporu některých členských států vznikla bankovní unie, aby <clears throat> bylo možné ze strany ECB kontrolovat velké banky. Žádná ekonomická a a e, také e, byla schválena ekonomická rozpočtová pravidla k posílení bankovní unie. Byl e, posílen mechanismus dozoru a vznikla pravidla pro makroekonomický dozor v členských státech. To je také součástí evropského semestru. V září 2014 nizozemský účetní dvůr eh, zveřejnil zprávu o ekonomických a rozpočtových pravidlech, která byla schválena k posílení EMU. To jsme učinili v reakci na žádost nizozemského senátu, protože tato pravidla mohou mít dopady na rozpočtové postupy v Nizozemsku a jistě i dalších členských státech. Vzhledem k tomu, že tato pravidla Eh, vlastně ale spočívají v důvěře v euro, rozhodli jsme se použít širší přístup, kam patří i Evropská instituce a členské státy. Eh, naše kontrola respektování pravidel nabízí určitá, určité závěry a i poučení do budoucnosti. O tyto závěry se s vámi dnes podělím. Na tomto slajdu máme hlavní klíčová zjištění. Eh, některá byla nedávno aktualizována tato čísla, doufám, že na ně vidíte, ukazují, kdy země eurozóny eh, byly eh, vlastně předmětem eh, postupu při nadměrném deficitu a museli jednat. To je oranžově vidíme, že v minulosti pravidla dozoru nad rozpočtovými politikami nebyla od roku 1999 aplikována konzistentně. Jenom několik zemí muselo někdy učinit určitá opatření. Nikdy nedošlo k uložení finančních sankcí. Země, které neplnily eh, podmínky, eh, je mohly splnit později. To se změnilo pouze nepatrně od zavedení nových opatření od roku 2010. V nedávných letech celá řada zemí, eh, která eh, podléhala eh, postupu při nadměrném deficitu, se snížil. Komise byla vyzvána, aby kvůli výjimečným okolnostem nezahájila tento postup a to vedlo ke oslabené rozpočtové kázni Opatření, která posilují rozpočtové a makroekonomické politiky, představují eh, velice složitý eh, celek eh, pravidel a zákonů a tato složitost stěžuje evropským institucím vynucování zákonů a pravidel. I když účelem tohoto vynucování by mělo být posílení eurozóny, k tomu se ještě vrátím. Zavádění nových pravidel ze Sixpacku a, a, a Tupeku by měla vést k tomu, aby eh, členské státy lépe eh, respektovaly pravidla a eh, prováděly přísnější kontrolu, ale Evropská unie vlastně nemá příliš velké možnosti měnit vnitrostátní politiku členských států v tomto směru, protože členské státy stále jsou suverénní v tomto směru. Tady máme nový postup, co se týče makroekonomické nerovnováhy. Tady vidíme, jak Eh, tedy doposud ten nový postup funguje. Ten postup se eh, omezuje na fáze odhalování a prevence, ale počet zemí s nadměrným schodkem se eh, zvyšoval v roce 2014 i 2015. Korektivní fáze makroekonomického vlastně postupu při makroekonomické nerovnováze aktivován nebyl komise se může rozhodnout, jestli skutečně došlo k nadměrné nerovno, nerovnováze, kvůli které by bylo potřeba zaktivovat tento postup. A záleží ovšem na povaze a závažnosti a e, tato rozvaha není zcela transparentní. Odpovědnost členských států vůči evropským institucím se stále ještě rozpracovává. Evropská komise zahájila debatu o harmonizaci vnitrostátních e, systémů výkaznictví. tak, aby došlo ke sjednocování kázně v oblasti rozpočtové politiky. To je eh, důležitý vývoj. A konečně tomu chce, chci věnovat a to, to bylo i v naší zprávě. Veškerá pravidla se eh, neaplikují rovnoměrně v eurozóně a eh, na jejího předsedu ne, nebo na předsednickou zemi. Dámy a pánové, když jsme zveřejnili zprávu před rokem a půl, tak jsme uh, nizozemskému parlamentu nabídli několik poučení pro budoucnost a já bych vám je teď chtěl sdělit také. V minulé dekádě jsme byli svědky toho, že členské státy eh, nerespektovali referenční hodnoty rozpočtové konzistentně, pokud eh, evropské instituce na poslední chvíli nezačaly vynucovat. Vznikl komplexní, eh, vznikl, vznikl, eh, vznikl, vznikla složitá sada pravidel, která není možné vynucovat a to oslabuje důvěru v ekonomickou zprávu. Přitom bychom měli získat důvěru finančních trhů, veřejnosti i podniků ve fungování a výkonnost evropské ekonomiky, zvláště v eurozóně. Eh, obrovské množství pravidel, zákonů a předpisů eh, potřebuje mnohem větší transparentnost a i zjednodušení evropské ekonomické zprávy parlamenty by měly trvat na konzistentnější a jednodušší ekonomickou zprávu a měli bychom se maximálně zbavit dublování a přílišné složitosti. Je možné učinit mnoho kroků ve prospěch transparentnosti. Co se týče postupu eh, při makroekonomické eh, nerovnováze, eh, existuje jakási výsledková tabulka, která se tímto problémem zabývá. Domníváme se, že transparentnost ve prospěch parlamentu i veřejnosti by byla lepší, kdyby, bylo, eh, kdyby byly připravovány srozumitelnější eh, zprávy a i provádění ze strany členského, členských států, eh, co se týče doporučení pro jednotlivé země. Evropská ekonomická zpráva je také důležitá pro trvale udržitelné veřejné finance. Strukturální rovnováha je důležitější nyní v evropské ekonomické zprávě a proto by měla hrát důležitou úlohu při harmonizaci výkaznických pravidel pro EU. A to je velice relevantní pro vás jako poslance. Nabízí vám velkou příležitost získávat eh, získávat mnohem přehlednější a transparentnější eh, přehled o evropských financích, než jak je tomu v současné době. Více vládní a parlamentní pozornosti je potřeba věnovat tomuto problému. A konečně je potřeba také více věnovat eh, pozornost demokratické kontrole a odpovědnosti financí eh, euroskupiny. Jsme rádi, že předseda Euroskupiny si dal transparentnost Euroskupiny na pořad jednání již minulý týden a to je zvláště důležité, abychom si byli vědomi skutečnosti, že osoba předsedy Euroskupiny není součástí evropských institucí. To je potřeba mít na paměti, pakliže v budoucnu budeme chtít jmenovat nějakého stálého takového předsedu. Dámy a pánové, závěrem chci nabídnout dilema. Je jasné, eh, že je v zájmu všech členských států, aby eurozóna fungovala řádně. Ekonomika těchto zemí a také budoucnost eh, jejich populace na tom víceméně závisí. Aby eurozóna fungovala, je zapotřebí dodržovat a posilovat rozpočtovou kázeň. Klíčovou otázkou je, jestli toto funguje je zde jeden problém. V minulosti jsme byli svědky toho, že EU při vynucování rozpočtové kázně vychází z pravidel. EU se snaží o znovu získání důvěry e, trhu a účastníků na trhu zaváděním dalších pravidel a zpřísňování pravidel, jako je třeba Sixpack. Vidíme ale, že respektování těchto pravidel ze strany členských států, které si sami odsouhlasili, zdaleka není optimální a to je eufemismus. A některá pravidla nejsou plně vynucována ze strany Evropské unie a vyplývá z toho otázka, jestli tento přístup založený na pravidel je tím nejlepším způsobem, jak koordinovat rozpočtovou politiku členských států, anebo jinak – Chtějí členské státy opravdu, aby evropská ekonomika byla do určité míry řízena z Bruselu, a nebo jestli je ekonomika eurozóny příliš složitá na to, aby byla řízena pomocí pravidel. Tento současný vlastně nejednoznačný přístup eh, v eurozóně rozhodně není užitečný pro eh, obnovování důvěry eh, veřejnosti a podniků v, a, a trhu myslím, že silná a zcela zásadní debata, co se týče ekonomické zprávy eurozóny, je naprosto nezbytná. A e, v této debatě byste měli hrát e, zásadní úlohu vy, poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Možná, že je předčasné toto říkat, ale po krizi evropská ekonomická zpráva pořád teprve ještě vzniká a jde o nová pravidla a postupy ale eh, nové vztahy se stále ještě teprve tvoří. Některá pravidla se již osvědčila, některá jiná se osvědčí teprve, doufejme, v budoucnosti. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Otázka do rozpravy. já jenom kladu otázky. To, co by měl dělat účetní dvůr, to byla zkouška. A nyní dám slovo paní Valerii Rabo. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, milí kolegové, během tohoto úvodu bych se chtěla vyjádřit k třema bodům. Zkušenosti s řízením veřejných výdajů, které tento proces jsme řídili ve Francii. Návaznost na ekonomický cyklus a jak evropské nástroje nám pomáhají při tomto procesu. A konečně národní program reform a navazuje na předsedu euroskupiny. Je třeba, aby eh, tedy koncepce reform je klíčová a plně se stotožňuji s touto zásadou. První bod. Co se stalo ve Francii? Viděli jsme zde eh, schéma, kde Francie patřila k zemím, které ne zcela dodržely pakt stability. A my konstatujeme, že po dobu deseti let veřejné výdaje ve Francii narostly o 35 miliard euro ročně, tedy v eurech, tedy o 3,2 v absolutní hodnotě. Eh, během dvou posledních let proběhly významné reformy, které snížily nárůst veřejných výdajů na 0,9 v hodnotě, což znamená, že je to vlastně pomalejší než růst našeho HDP. A znamená to tedy překonání významné etapy. Došlo k schválení významných opatření, pokud je o zvládání veřejných výdajů, což umožňuje zastavit nárůst veřejných výdajů. To je první bod. A to nám umožnilo snížit veřejný deficit v nominální hodnotě, o, který byl 5% v roce 2011 a v loňském roce klesl na 3,8% HDP a v letošním roce by to mělo být 3,3%. Druhá otázka. Došlo k dramatickému snížení veřejných výdajů tedy prostředky pro jednotlivé orgány státní zprávy byly sníženy. Jak tato politika navazuje na makroekonomickou rozpravu, tedy podpora růstu, podpora eh, tvorby pracovních míst, což jsou klíčové záměry politiky Evropa 2020. A dostali jsme významný nástroj, což je řízení strukturálního deficitu. Naše schopnost říci, kde se nacházíme v ekonomickém cyklu a s kterými faktory můžeme hýbat, abychom snížili tedy deficit, aniž bychom narušili eh, eh, růst. Je to velmi přitažlivý nástroj a musím uznat tady před vámi, že si nejsem jistá, že je správně chápán a ve francouzském národním schromáždění, a není to žádná urážka kolegům, ale méně než deset poslanců skutečně rozumí a má schopnost eh, řešit strukturální deficit. Předseda euroskupiny se usmívá, zřejmě to jsou také otázky, které slyšel. Tedy řízení strukturálního deficitu je špatně chápáno a já bych uvítala, kdyby komise nám dala o něco více nástrojů, abychom věděli, kde se nacházíme v ekonomickém cyklu pro konkrétní zemi, ale také pro všechny země Evropské unie. To by byla moje první otázka. Druhá věc, stále co se týče strukturálního deficitu. Když s ním pracujeme příliš hrubě, tak se nám daří snížit veřejné výdaje, ale stává se tak, že dojde k významnému poklesu investic a obnovení růstu v Evropě je velmi úzce spjato s obnovením investic. A právě tato páka byla poškozena, protože jsme snižovali veřejné výdaje a možná se tak stalo proto, protože tedy nástroj řízení těch toho snižování strukturálního deficitu je špatně chápán, špatně dokumentován a špatně měřen. Třetí část, která je velmi důležitá a kde jsme se ve Francii snažili řešit, to je Národní program reform. A tady se s vámi stotožňuji, pane předsedo Euroskupiny. Je to významná fáze, abychom mohli řídit veřejné finance a mohli současně podporovat tvorbu pracovních míst a ekonomický růst v jednotlivých zemích. A v této otázce je mi líto, že těch pět cílů, které jsou v programu Evropy 2020, nejsou více zdůrazňovány v našich národních parlamentech. Těch pět cílů je zcela konkrétních a podrobných a jsou to opatření, která by mohla podpořit růst v našich zemích. Těch pět cílů, vy jste to citoval, vy jste říkal, že bychom neměli příliš věcí doporučovat a já tady sdílím váš názor, ale těchto pět cílů by mělo být předáváno komisí jednotlivým parlamentům a mělo by být řečeno, jako, jak odpovídáte, jak reagujete na těchto pět požadavků? Protože ekonomický cyklus se v našich 28 zemích liší. A myslím, te, myslím, že tento nástroj si zaslouží, aby byl využíván mnohem agresivněji, možná i zde v Evropském parlamentu, ale v našich národních parlamentech, abychom mohli říci, jaké kroky podnikáme, abychom dosáhli cíle Evropy 2020 a jak je uplatňujeme. Tedy jak to zapadá do ekonomického cyklu. Tedy tím skončím, pane předsedo, ale poskytl jste nám určité návody s těmito cíly a měli bychom pod, možná bychom potřebovali větší motivaci, abychom byli schopni je agresivněji a účinněji používat. Děkuji. Chci vás ubezpečit, že většina poslanců zde rozumí strukturálnímu deficitu. To je zcela zřejmé. A nyní předám slovo spolupředsedovi panu Gualtierimu, který vystoupí také na toto téma. Máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsme si všichni dobře vědomi. Vystoupení nizozemského účetního dvora nám jasně ukázalo, že náš, náš současný rámec řízení není dostatečný, abychom zajistili optimální vedení, optimální eh, ekonomické politiky v eurozóně a evidentně tedy směřování k prohlubení eh, ekonomické měnové unie má být obnoven podle toho, jak hovořil pan předseda. A tento nejambiciozní cíl ve zprávě, který je projednáván, tedy vliv centrálních bankéřů také vyjádřil svůj zájem o vznik funkce evropského ministra financí. A pokud on či ona bude mít tedy skutečně finance, jinak by to bylo zvláštní. A to navazuje na stejně ambiciozní cíl poskytnout eurozóně vlastní fiskální kapacitu vycházející ze zdrojů. Nicméně, pokud chcete splnit tyto cíle, které jsou nezbytné, ale zatím nejsou na, na, na dosah. Zcela realisticky je třeba vycházet ze smlouvy a z nástrojů, které máme v současnosti. A je třeba optimálně je využívat, abychom splnili náročné výzvy současné ekonomické fáze cyklu. A tady nesouhlasím eh, s panem de Gaia, kde říkají, kde máme vlastně dvě alternativy. Buď budeme reformovat smlouvu, a přeneseme suverenitu bez zbytku, anebo se budeme zabývat decentralizovaným přístupem a přísnějšími pravidly. A myslím, že existuje třetí cesta. Máme povinnost se na ní vydat, pokud chceme podpořit růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost naší ekonomiky. A pokud chceme postupovat konkrétně a ne abstraktně směrem k opravdové ekonomické a měnové unii. A chci říci, že Junckerová komise se zrodila právě na základě politického mixu, který by měl být konzistentnější a flexibilně využívat ty nástroje, které už máme. A podle toho je, toto je třeba posílit vzhledem k, k křehkosti ekonomického oživení a dalších rizik, která se vyskytují na cestové scéně to znamená fiskální politiku, která musí být odpovědná a zaměřená jasně na růst. A tři aspekty v tomto směru. Sledování postupné a udržitelné fiskální úpravy, abychom využili flexibilitu a řádné vyhodnocení těch prvků, které nebyly dostatečně zohledněny při reformě paktu stability, jak, což je třeba nízká inflace je také třeba reagovat na správné poznámky paní Rabo. Zjednodušení v duchu výdajů podle benchmarku a méně strukturálních ukazatelů, což je také v současné době orientace Mezinárodního fondu a právně je to v souladu s fiskálním kompaktem, kde převládají kde převládá evropské právo. A komise současně také uvádí, že roz, rozšíření benchmarku může být alternativou strukturální deficitu. Další aspekt, efektivní úprava ekonomické nerovnováhy a úprava fiskálního prostoru. Další prvek se týká složení rozpočtu, aby byl více nakloněn růstu skrze investice. A tím se dostáváme k druhému aspektu, strukturálních reform, které jsou zásadní pro umocnění růstu. A tady benchmarking je klíčový. Stejně jak řekl Heron Dijsselbloom, tedy vyhodnocení konkurenceschopnosti. S tím, že někde méně je více a v rámci cyklu navrhujeme i bilanci konvergence, abychom umocnili a koordinovali reformy a investice je klíčové bez zbytku využít silný nástroj dokončení jednotného trhu, včetně vybudování jednotného trhu kapitálu a v duchu s Junckerovým plánem řešit selhání trhu a současně tedy také umocnit adicionalitu investic. A při tato politika může posílit expanzivní postoj ECB a přispět k oživení růstu a zaměstnanosti. Ale aby se to stalo, je nezbytné zajistit současně rámec finanční stability. A v tomto směru je zásadní poskytnout jasné signály o dokončení bankovní unie a o schopnosti využít inteligentně pravidla, která jsme schválili a která by neměla být spochybňována trhy nemají zájem o abstraktní debaty, o správném namíchání, sdílení rizika, ale chtějí vědět, zda jsme schopni kontrolovat a řešit konkrétní problémy. A nebo zda si pouze svazujeme ruce z důvodu nedostatečné vzájemné důvěry. Tedy abychom umocnili důvěru, to, to představuje zásadní úkol a je to v neposlední řadě příspěvek pro meziparlamentní spolupráci, kterou může nabídnout i tato konference. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Tím uzavíráme vstupní část. Všichni čtyři řečníci zdá se opravdu zde navodili mnoho záležitostí a otázek, které povedou k zajímavé diskusi. Máme nepříliš mnoho času do jedenácti a předávám slovo kolegovi, který bude diskusi předsedat. Děkuji. První řečník je z portugalské sněmovny, pan Jorge Oliveira, na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, o čem zde hovoříme a jak na tom záleží. Některé členské státy jsou zadluženy na úrovni více než 120 národního rozpočtu. Je pravda, když se hovoří o tom, že se musí takováto předluženost snižovat a odtud pramení moje otázka. Když se hovoří tedy o snižování strukturálního zadlužení, v jakým, jak k tomu máme přistupovat? Mělo by se zohlednit individuální situace v různých členských státech? Paní Rabo zde řekla, že se o těchto tématech nehovoří dostatečně podrobně. Děkuji. Andrej Postema. Z nizozemské eh, první komory. Vážení kolegové, První konference věnovaná článku 13 zde v Bruselu a rovněž i v Vilniusu, v Římě, v Lucembursku. I tam se sněmovny zabývají jak pravidly, tak postupy, tak záležitostmi, o něž se bavíme zde. Nyní zkusme změnit úhel pohledu. Evropská unie je svou podstatou solidární, optimistická instituce nemá chuť se zabývat například odstoupením některé země eh, či eh, katastrofismem. Zakládá se na mm, pokroku, na spolupráci a to by se mělo zračit i eh, v dnešní konferenci. Já bych rád zde potrhl význam kvality veřejných výdajů. U každé země záleží na tom, na co peníze dává. A pak už se netáže, zda e, byly tyto peněžní prostředky využity účinným způsobem. Nyní už docházíme k té další fázi. Mnohé země se už opravdu zabývají nikoli pouze přidělováním e, prostředků na něco, co se zdá rozumné, ale i posléze analýzou. A když zde máme představitele e, účetního dvora, tak moje otázka zní, odkud máme čerpat dobré zkušenosti, tak abychom prověřovali úspěšnost veřejných e, investicí a jejich e, správné přidělování a smysluplnost a jakým způsobem se to dá postihovat nikoli pouze na regionální a národní úrovni, ale začlenit i do komunitárních politik a mm, provádět takovou tu analýzu celoevropsky. Nyní pan Papadimulis, místo předseda výboru z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo cíle, které jste nastínil zde, pane Dijsselblume, se ubírají směrem, eh, který jsem ochoten akceptovat. Přesto však mám dojem, že vše se odvíjí příliš pomalu a je příliš málo významné, málo průrazné ve srovnání s tím, čeho bychom mohli dosáhnout. Mnozí kritizují, že eh, způsob, jak funguje euroskupina, není transparentní a předvčera, přede Čírem jste přistoupil teprve k posílení té transparentnosti, dnes jste to tady popsal my zároveň chceme, aby nám důvěřovali trhy a zároveň by nám ještě mělo více záležet na tom, aby nám důvěřovali občané, aby občané zároveň měli možnost prověřit, jak funguje například eurozóna. A tady máme ještě mnohé co udělat. Když se podíváme na nezaměstnanost, která v některých zemích stále stoupá, nerovnováha, která se zvyšuje, sociální, regionální soudržnost trpí. Samozřejmě, že je třeba eh, asanovat veřejné finance, ozdravovat je, ale zároveň potřebujeme lepší celoevropskou soudržnost, harmonizaci pravidel, která by měla platit všude. Tady myslím například i o bojování s daňovými ráji. Nelze mít pouze Evropu um, a la carte, kde si eh, to, co se nám zdá výhodné, řešíme po svém a pak čerpáme jenom z toho, co nám prospívá. Pokud budeme mít 24 eh, daňových systémů, eh, tak se neposouváme dost rychle ku předu. Podívejte se na USA, kde sice máme spolkové země, ale jednotná pravidla pro společný trh. Ti se z krize vzpamatovávají mnohem rychleji díky tomu. A pak eh, musíme uvažovat o konkrétním přechodném období, o VAPSu a eh, nyní se zdá, že jsme pouze jenom v čekárně a problémy neřešíme. Děkuji. Inesis Bokis z Lotyšského parlamentu. Máte slovo. Děkuji. Já jsem představitelem auditního výboru lotyšského parlamentu. Nasloucháme a rovněž jsme se podívali na výsledky auditu například obcí, státu, kontrolujeme a úkolem našeho výboru je rozhodovat o tom, jakým způsobem dále postupovat, když se dají k dispozici výsledky auditu ale někdy, pokud dochází k vážnému porušování, je obtížné konkrétně určit vyníka. Například, když máme zneužívání peněžních prostředků. A já mám otázku na pana Vendrika, který mm, zastává mm, příslušnou funkci v Nizozemsku v e, e, auditní e, mm, orgánu. Nedomníváte se, že bychom měli mít příslušnou směrnici, která to upraví mezi členskými státy, totiž situace se často liší a potřebujeme to zlepšit. Děkuji. Pan Kareš z Francie. Merci. Děkuji, pane předsedo. Otázka přivlastnění si evropského semestru je zásadní pro budoucnost eurozóny a pro euro. A nikdy jsem si nemyslel sám za sebe, že tento systém mohl fungovat na základě sankcí a na základě disciplinárních opatření. Je třeba skutečně se zabývat tímto převlastněním si toho systému. A myslím, že věci se zlepšily na základě návrhu Evropské komise a také proto, že Evropská komise pracovala, aby lépe přizpůsobila své návrhy národní realitě. A to se týká specifických doporučení pro jednotlivé země, protože v minulosti jsme měli dolem, že ta doporučení a ta politika jsou stejné pro všechny země. A já myslím, že je třeba stále více brát v úvahu národní realitu. A z tohoto hlediska je třeba navázat i dialog s národními parlamenty. To je zásadní. Dvě věci bych chtěl zdůraznit zcela konkrétně. Za prvé, to jsem říkal včera, existuje příliš mnoho kontrolních mechanismů, které se překrývají a často vedou k doporučením či doporučím, která jsou v rozporu mezi sebou. Měli bychom se snažit sloučit tyto postupy a systémy, které existují vedle sebe a které škodí srozumitelnosti doporučení, která jsou vyřčena. A kromě toho musíme se zabývat i harmonogramem. Pokud jde o Francii, doporučení komise týkající se rozpočtu přicházejí značně po rozpočtové eh, rozpravě, po jejím zahájení. A to samozřejmě vyvolává určité potíže. Špatně se to zvládá, takže se musíme zabývat eh, lepším předjímáním, aby tento proces převzetí byl uspokojivější. Thank you. Děkuji. To, byl, to bylo důležité, Alfred Sanz z Evropského parlamentu. I don't see Mr. Sant. Nevidím tady pana Santa. Pardon, Perez. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za toto eh, setkání, které je jádrem Eh, konference podle článku 13, kde skutečně se dostáví, dostáváme k tomu nejdůležitějšímu v diskusi národních parlamentů a Evropského parlamentu a tento dvojí pohled je nezbytný, pokud přikládáme význam koordinace ekonomické politiky. Eh, mám tři poznámky. Eh, předseda Dijsselbloom umožnil pokroky v řízení Euroskupiny, já mu za to děkuji ale měli bychom jít ještě dále. Zemena, pokud eh, se domníváme, že integrace eurozóny by eh, se měla prohloubit a spojení komunitární metody a fungování euroskupiny a bilance, kterou jsme měli vyvodit z jednání s Řeckem, eh, nabízí ještě některé další možnosti vývoje v následujících letech s nepříliš vzdáleným horizontem. Chci také výrazně poděkovat Kisu Bedrikovi za to, co řekl. Za dvě věci zejména. Říkal, že nevěří v ekonomickou eh, ekonomické řízení, které bylo příliš moon-based, tedy pokud bychom eh, hovořili pouze o ekonomickém řízení opřeném o pravidla, to nás dovedlo do situace, kterou teď řešíme. A chci mu také poděkovat za to, že řekl, že jsme vytvořili nástroje, které nejsou plně využívány. A z tohoto hlediska vše, co se týká toho procesu pro řešení makroekonomické nerovnováhy, tak abych to řekl elegantně, takže tam ještě je velký skrytý potenciál. Tím se dostávám ke zdůraznění dvou návrhů, které jsou obsaženy ve zprávě, kterou jsme vypracovali zde v Evropském parlamentu pod označením doporučení pro ekonomické řízení eurozóny. A tam jsou dva základní směry, které třeba zmínit. Využití doporučení eurozóny nemám často rozvinout, ale mělo by to vyústit v, v sledování všech cílů v rámci cyklu v oblasti investic, včetně procyklických pravidel, které máme k dispozici, které je třeba kompenzovat zvláštní pozorností investicím. A druhý návrh, tedy kodex konvergence, kde bychom měli víceleté programování okolo cílu strategie Evropská unie 2020, ale chtěla jsem, abyste se vyjádřili k těmto doporučením lepší využití doporučení a kodex konvergence. Děkuji. A nyní musím říci, že budeme dodržovat ty dvě minuty řečnické doby, abychom dali slovo všem přihlášeným řečníkům. Další řečník Sir William Cash z Dolní sněmovny Spojeného království. Děkuji, pane předsedo. to, že nejsme v eurozóně v, kontext, v tomto kontextu znamená veliký rozdíl, ale i na nás dopadá to současné dění. A máme také před sebou referendum eh, o setrvání v Evropské unii. Já bych chtěl poukázat na ten předložený dokument. Ten se věnuje skutečnému jádru problému. Ku příkladu skutečnosti, že že neexistují eh, dostatečné mechanismy na absorpci asymetrických šoků. To se týká celé Evropské unie. A potom se tady hovoří o jenom přibližné koordinaci eh, národních ekonomických politik, která nestačí. A pak se tady praví, že instituce trpí demokratickým deficitem. To je ten skutečný problém. Eh, v jádru jde o to, že to, co jsem dnes slyšel, co se týče zprávy pěti předsedů a všeho, čeho se to týká, je tady eh, značný pohyb eh, směrem eh, vlastně k systému velení a řízení. To je v rozporu s demokratickým systémem, který se vyvíjí od roku 17. století na základě suverenity a to se právě také týká otázky zdanění a výdajů. Pakt stability a růstu 2004 porušený Německem a dalším. Teď je otázka, jak si stojí Itálie, které bylo řečeno, co má dělat. A všechny tyto problémy prokazují skutečnost, že je veliká, eh, veliká vzdálenost mezi institucemi a evropským občanem. Architektura evropských institucí toto eh, nezvládne. Národní parlamenty skutečně musí eh, tento problém řešit. Jak řekl David Cameron ve svém projevu, bohužel si nemyslím za mě ani Eh, já si nemyslím, že Cameron jde dost daleko ve svých, eh, ve svých vyjednáváních a proto si myslím, že bychom měli vystoupit, protože tyto problémy představují eh, obrovskou nekonsistentnost. Děkuji, pan Gerasimos Valuras, řecký parlament. Děkuji, pane předsedo. V řečtině existuje rčení, že buď to se mílí břeh a nebo plujeme chybným směrem. Myslím, že o to tady běží. E, to je právě problém eurozóny. My tady máme pakt e, růstu a stability a to je vlastně taková svěrací kazajka, která stojí v cestě rozvoji a růstu. Je to ale svěrací kazajka, která není stejně úzká pro každého. Eh, Řecko dostalo jednu velikost, Německo, Itálie jinou velikost této kazajky. Někteří řečníci eh, mluvili nadšeně o tom, že dochází k, náru, eh, k růstu o 0,09 veřejných výdajů. Myslíte, že to bude stačit k překonání recese? Toto vlastně není nic jiného než otrocké napodobování eh, postoje MMF a ti se mýlili vždy, kdekoliv aplikovali své recepisy a v důsledku, jak víte, v Řecku situace je tragická, máme hlubokou recesi, nezaměstnanost, chudobu. A eh, dochází ke ztrátě práv pracujících. A dále eh, řecký dluh se strojnásobil za posledních pět let kvůli provádění eh, těchto nemilosrdných pravidel škrtů. My musíme jasně rozlišovat. Na jedné straně eh, lze krizi řídit inteligentně a na druhé straně lze postupovat jinak. U příkladu vezměte Spojené státy, tam recese a krize padla ve stejnou dobu jako v Evropě. Přitom už tam mají eh, dva, tři roky růst. Neměli bychom se nad tím zamyslet a dokonce kvantitativní uvolňování. Eh, a závěr, prosím, prosím, nechte mě ukončit. My chceme investice, nemohu toho říct mm, o moc víc, potřebujeme investice Eh, strategické investice a ne jenom eh, charitu. Eh, maďarský pan Sobor z maďarského. A gazdasági kormányzásra vonatkozó. Od roku 2011 vyvinuli národní parlamenty různé postupy, jak integrovat politiky. My máme v Maďarsku výbor pro evropské záležitosti, zabýváme se jak evropským semestrem, i doporučeními máme otevřená zasedání výboru a seznamujeme se i s postojem vládou. Poslední zasedání se konalo v prosinci, tam jsme podrobně prostudovali dokumenty předložené Evropskou komisi a přeskoumali jsme zkušenosti na základě pěti předchozích semestrálních zpráv. Obecně Maďarsko souhlasí s klíčovými prioritami výroční analýzy růstu a i hodnocení Maďarska eh, v tom mechanismu upozornění. Avšak něco stále schází, totiž prohlášení o provádění původních cílů tedy strategie EU 2020. Sice vítáme zjednodušování a krácení mm, zpráv pro konkrétní země, ale e, přesto se domníváme, že je třeba věnovat více času tématické diskusi, tak abychom dokázali posílit identifikaci členského státu s doporučeními, e, která mu jsou předkládána. Rovněž obecné politické cíle by měly být brány v úvahu spíše než e, popisování konkrétních postupů. Každý stát by si měl mít mo- možnost volit své strategie pro implementaci. Doufáme, že eh, realizace uplatňování doporučení bude stále eh, lepší, průkaznější a doufejme, že letošní cyklus bude ještě věrnější situaci, eh, která panuje v praxi. Pan Hermann Voss z německého Bundestagu jako další. Eh, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. E, já jsem zaskočen skutečností, že zde nebyla zmíněna důležitá záležitost, která má spojitost s naší konkurenceschopností. V příliš mnohých členských státech je stále ještě překážkou korupce, korupce, nepotismus, klientelismus a tady si to musíme říci, jak to je, protože nepřekonáme-li um, tyto překážky, tak konkurenceschopnost nebude skutečná. Rovněž přicházíme o důvěru daňových poplatníků, e, pokud bojí korupce a i tím se musíme dnes dopoledne zabývat. V této souvislosti mám konkrétní otázku na pana Dijsselbluma zda nizozemské předsednictví, nizozemská vláda už začala uvažovat o tom, jak bude vlastním příkladem vést ostatní země k tomu, aby bojovali s zvláštními daňovými ujednáními, s vyhýbáním se daním, ta víme, jak to v Nizozemsku dosud vypadalo a já se táži, zda už vzniká nějaké hnutí, nějaká iniciativa i například k daňovému dumpingu. Thank you. Děkuji. Francesco Criello, italský parlament. Děkuji, pane předsedo. Já zde chci pohovořit o italské zkušenosti, kde jsme po fiskálním kontextu, kompaktu eh, v roce 2012 zavedli vyrovnaný rozpočet. Ovšem prakticky se toto odložilo v rámci střednědobých cílů, takže k tomu dojde až v roce 2018. Fiskální kompakt proto vlastně v naší zemi nevede k rozvoji. A v celé Evropě také ne. To je objektivní skutečnost. Chci říci, že rozhodnutí eh, Evropské komise eh, ustavit fiskální radu ještě posiluje demokratický deficit, ke kterému vedl eh, fiskální kompakt oblasti eh, financí. Eh, má to být eh, vlastně jakási skupina expertů a to ještě zhorší škrty a omezení, které byly uloženy nám a i dalším zemím v Evropě. Demokratický deficit vyplývá i z toho, že toto rozhodnutí bylo učiněno bez toho, aby byly k tomu vyslechnuty národní parlamenty. Bylo to vlastně rozhodnutí, které učinila výlučně komise. My se domníváme, že je potřeba aby měl Evropský parlament i národní parlamenty eh, více pravomocí a národní parlamenty by měly vyslovit svůj názor nebo by měly moci vyslovit svůj názor, co se týče jmenování osob do tohoto výboru, který má eh, řešit finanční záležitosti. Jsme proti dalším kontrolám a eh, chceme více pravomocí pro národní parlamenty. Erik Farumej, belgický parlament. pane eh, předsedo. Já nesouhlasím s panem Keskem. Eh, v Belgii v debatě o rozpočtu je mnohem důležitější, co vlastně říká komise k rozpočtu, než jaký má názor eh, Národní banka anebo náš účetní dvůr. Eh, názor eh, komise je pro nás hlavním vodítkem pro debatu eh, o rozpočtu v našem parlamentu. Mám otázku. Belgie je na 2,9%, ale co se týče úrovní dluhu, ty jsou vyšší. Poslanci národních parlamentů říkají, že s komisí byla učiněna řada dohod, pro Belgii. To znamená, že rovnováhy musíme dosáhnout v roce 2018 a nominální rovnováhy v roce 2019. Ta debata je velice složitá a my nám se podaří eh, tedy se zbavit pouze 1% schodku za rok. Ty dohody již bylo dosaženo s Evropskou komisí v rámci paktu růstu a stability. Tyto dohody je třeba vysvětlit, že se, že se zvýší výdaje na bezpečnost a na uh, uprchlíky a že rozvoj Evropy uh, se zpomaluje. Evropská centrální banka je tady také se svými vstupy Ekonomický cyklus je pomalejší, než jsme čekali, takže lze použít řadu argumentů. Moje otázka. Bere komise v úvahu tuto situaci a e, bere komise v úvahu potřebu veřejných výdajů a uvažuje o tom, že by nastolila jinou cestu pro růst pro členské státy? E, Rita Miller, finský parlament. Děkuji, pane předsedo. Ve Finsku parlament velmi dobře řídí činnost vlády a přijímání rozhodnutí v radě. Bohužel Evropský semestr to je něco, kde finský parlament nebyl dostatečně aktivní a tím pádem občané o tom nemají dostatečný přehled. Je velice dobré, že máme k dispozici různé rady a pohledy na to, jak toto zlepšit a rozvinout. Je velmi důležité, aby když se činí rozhodnutí o naší společné ekonomice na evropské úrovni, aby se tato rozhodnutí také činila v národních parlamentech a aby národní parlamenty měly možnost eh, vyslechnout názory různých občanských organizací, eh, subjektů z pracovního trhu, aby se vzali v úvahu všechny tyto názory, eh, když se činí rozhodnutí. Je dobré, že se zde hovoří o zjednodušování postupů a také otázky časového plánu. Na tom se shodneme, protože to je to nejdůležitější jak parlament, národní parlamenty mohou v praxi ovlivnit celý tento evropský semestr. Pozitivní je i to, že by se toto období neposuzovalo každoročně, ale podle volební období dané vlády. Naším společným cílem je hospodářský růst. V této souvislosti mám otázku, jak přesně Evropský fond strategických investic lépe využít, aby národní rozhodnutí, která se činí, přinesla i společnou evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Anastasius Kuralis, řecký parlament. Děkuji, pane předsedo. Celé ty roky se snažíme dospět k ekonomické integraci Evropské unie. Máme nové instituce a složité mechanismy ekonomického vládnutí. To všechno funguje. Velká část ekonomické suverenity přešla na evropské instituce. Kontinuálně vyjednáváme o rozpočtu a mechanismech ekonomické a finanční stability, ale asi by bylo správné říci, že tento celý systém není transparentní a v některých případech ani účinný. Máme tedy před sebou obraz ekonomiky v hluboké krizi, která je vystavena šokům mezinárodních trhů. To oslabuje důvěru a vzbuzuje nepřátelství vůči Evropské unie, Eh, protože se zvyšovaly daně, snižovala sociální ochrana eh, a zvyšuje se centrální moc. Ten model tady selhává a přesto je stále uplatňován. Když některé vlády eh, se snaží najít alternativní rozhodnutí, evropská, evropské instituce dávají přednost vládě trhů a to znamená, že evropská integrace selhává. Demokratická kontrola všech těchto postupů je velmi omezená. E, kontrola ze strany volených zástupců v ekonomické oblasti je velice chabá a rozhodnutí národních parlamentů a vlád nejsou brána vážně. E, jediným kritériem je zde trh. Stanovisko občanů za posledních deset let se nebere v úvahu každé referendum o evropské integraci, které nevýjde správně, se zopakuje v Irsku, v Řecku. Pan Faulkner, House of Lords. Paní Faulkner, děkuji, pane předsedo. Já chci ujistit kolegy, že eh, existuje více než jeden eh, názor eh, na eh, setrvání Británie v Evropské unii. Já zastupuji právě tu druhou stranu. Chceme bojovat za to, abychom setrvali. Já chci navázat na vyjádření pana Dijsselbluma, co se týče konkrétních doporučení pro země. Toto je prezentováno velice logicky, měli bychom eh, v tom pokračovat dlouhou dobu. Já chci navázat na zapojení sociálních partnerů, jak o tom mluvil. Včera jsme hovořili o expanzi indikátorů na listině výsledků. Mně se zdá, že to ovšem je v rozporu s tím, co vlastně si přejete získat z těch konkrétních doporučení pro jednotlivé země. Buď tedy to ponecháte na jednotlivé zemi a jejím, jejich dozorových mechanismech, jako je třeba parlament, anebo to chcete vlastně eh, přikázat, eh, přikázat centrálně, jak to dnes zaznívá. Eh, v britském parlamentu nekonzultujeme se sociálními partnery, ale probíhají obecné konzultace, vypracovávají se hodnocení dopadů, hovoříme s, eh, s lobbysty a je řada systémů, tedy různých eh, vach a protivach. Mně se zdá, že je-li zde snaha o centralizaci zapojení sociálních partnerů anebo sociálních indikátorů, že je to krok chybným směrem. A konečně se chci eh, zeptat, kdo, ať už na tuto otázku odpoví kdokoliv. Domnívá se eurozóna, že nastala vhodná doba na eh, úlohu ministerstva financí. My, eh, zmiňuje se o tom zpráva pěti předsedů. Mně se zdá, že by bylo velice zajímavé pro nás, i když nejsme v eurozóně, eh, slyšet od vás názor, jestli potřebujete ministerstvo financí. Děkuji, pan Paulo Pereira, portugalský parlament. Good morning. Dobré ráno. Nejdříve bych chtěl říct, že Portugalsko dělá, plní své úkoly institucionálně i politicky. Institucionálně jsme vytvořili eh, fiskální radu, která analyzuje ekonomické projekce a rozpočet a v parlamentu jsme vytvořili technické oddělení pro podporu rozpočtu, která pracuje pro rozpočtový výbor nezávisle analyzuje rozpočet. Takže jsme vytvořili příslušné instituce a snižujeme náš deficit, stabilizujeme situaci a máme samozřejmě problémy. Tato první část mého vystoupení v kostce znamená, že dodržeme pravidla, což neznamená, že souhlasíme s, s ekonomickým a fiskálním řízením Evropské unie. Tato otázka je obrácena na pana Dijsselbluma zejména. Znáte měnovou unii ve světě, která není spojena s fiskální unii, která by byla schopna absorbovat asymetrické nárazy v, členských, v jejich členech. A jaká jaké konkrétní a specifické kroky Euroskupina by mohly následovat ve smyslu vytvoření fiskální unie, protože máme rozpočet na úrovni 1% HDP, 85% rozpočtu Evropské unie je tedy, není postaven na samovolném rozhodování, takže vše je předem e, určeno a prostředky jsou předurčeny takže v tomto modelu řízení je obtížné se pouštět eh, v oblasti eura příliš daleko. Děkuji. Pan Alfred Sand. Děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme všichni zdůrazňovali potřebu většího objemu investic veřejného a soukromého a aby se eh, uchytila, uchytilo ekonomické obnovení, aby jsme utvrzováni v tom, že nejdřív budou reformy a potom potom, eh, potom přijde oživení. A to pan Renzi říká, že se to zatím nestalo. Mezitím v, v zemích, jako je Spojený, Spojené státy, kde se tolik neškrtalo, tak je růst mnohem um, úspěšnější. A tedy souvisí to s kvantitativním uvolňováním a také s, s kurzovou politikou u eura. A došlo k tomu, že jsme vlastně měli nárok na větší likviditu a to brání novým investicím. Je pravda, že, že vlastně zaostávají veřejné i soukromé investice. Soukromé investice budou následovat veřejné investice, nikoli je vést. A chci zopakovat, pokud veřejné investice nedají e, příslušný signál, soukromý sektor se bude držet zpátky. Evropa potřebuje naléhavě nové investice do infrastruktury, do eh, podporu reindustrializace, i když to je vlastně prázdné heslo, podpora digitálních zařízení, sociální oblast, bydlení. A to vše je potřeba v oblasti veřejných investic. A děje se tak příliš pomalu. Já už jsem to říkal minule, minulý rok a já to opakuji nyní. Eh, prováděcí pravidla růstu Eh, tedy paktu, a, paktu růstu a stability nerozlišují současné výdaje a investice v, v rozpočtech. Mají stejnou váhu a jde o to, jak se vypočítají deficity a výdaje. Pravidla, která mají upevnit veřejné finance podle paktu růstu a stability, ve skutečnosti nutí vlády, aby škrtali v investicích. Ano, děkuji vám, říká pan předseda, a nyní dáme slovo posledním řečníkům a požádám vás o jednu minutu François z Marc François z francouzského senátu. Děkuji. Dobrý den. Chtěl jsem položit otázku týkající se orientace, která je ve zprávě pěti předsedů. Co se týče produktivity, protože je ve zprávě uvedeno, že evropský semestr a tvorba postupu pro řešení nerovnováhy umožnili řešit problémy, snad je i vyřešit, ale zbývá mnoho práce. A v každém státě je třeba vytvořit eh, u, u instituci řídící konkurenceschopnost. A na evropské úrovni vytvořit organizace, která by združovala tyto národní orgány pro konkurenceschopnost a produktivitu. Takže jsem chtěl zmínit dvě otázky. Za prvé, zda je nezbytné vytvořit další technokratickou strukturu, přičemž v každém státě již něco podobného asi existuje. A za druhé, pokud jde o zkušenosti eh, ze zprávy předsedů Belgie a Nizozemská, kde to existuje, tedy abychom získali informace, jak to funguje. Děkuji. Manuel Rodriguez z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o otázky, které byly zmíněny v tomto panelu o rozpočtové problematice, my jsme se soustředili na jednu z, z, jednu z aktivních forem restrikce, to snížení strukturálního deficitu. Pro řadu členských států to není hlavní problém. Hlavní problém je snížit veřejný dluh, případně snížit tedy o 5% ročně tento dluh. To je jednoduchý výpočet, přímý výpočet, který jde směrem urychlení snižování veřejného zadlužení pro snížení státního dluhu, pro snížení rizika pro malé a střední podniky a podporu investic. Tedy já bych rád věděl, proč jsme se soustředili pouze na jedno z těchto pravidel eh, rozpočtového paktu, na to náročnější pravidlo a je to jednodušší pravidlo, které je mnohem přímější, jednodušší, které by mohlo být použito. Děkuji. A nyní bude panel odpovídat a komentovat Herwen Dijsselbloem. Děkuji, Roberto. Eh, zazněla řada otázek a nevím, kolik budu mít času. Tři minuty, výborně. Klíčová diskuse se týká budoucího modelu řízení. Tak, jak jsme ho nakoncipovali, máme přísná pravidla z centra do jednotlivých zemí a je na jednotlivých zemí, je to jejich odpovědnost v první řadě se podrobit těmto pravidlům a pravidla možná jsou příliš složitá, je třeba, aby byla efektivnější, pochopitelnější, srozumitelnější pro občany. A tak tím se zabýváme nyní. Takže skutečná odpovědnost u klíčových rozhodnutí o rozpočtech, o reform, o tom, jak budeme koncipovat náš kolektivní systém, je v národní kompetenci. A já to říkám proto, že někteří zástupci, kteří zde promluvili, řekli, že naše problémy jsou způsobeny paktem růstu a stability. A já s tím budu nadále vyjadřovat nesouhlas. Hlavní problémy v eurozóně byly způsobeny špatnou národní politikou. Nemůžeme rozebírat podrobnosti, ale bilaterálně se s vámi o tom budu hádat tak dlouho, jak budete chtít. Ale je možné to také obrátit a říct, dobře, nefunguje to, protože máme přísná pravidla a pan Vendrik ukázal, že ta pravidla jsou ignorována, a já bych řekl, že jsou do jisté míry ignorována, ale všichni jdeme správným směrem. Snižujeme deficit, e, zatlačujeme dluh a snažíme se prosazovat investice. Takže jsem o něco optimistější, než ukazuje jeho graf. Ale tento model opřený o pravidla a umožňující parlamentům a vládám, aby rozhodli, tak nefunguje. Dobře, tak opak by bylo, tak to všechno zcentralizujme a přesuňme odpovědnost do centra. A když hovoříme o demokratické legitimitě a veřejné podpoře, tak si myslím, že by to bylo velké dobrodružství. To je můj postoj. Proč to říkám? Protože když, se, když přesunete odpovědnost do centra, tak také hovoříte o budoucí koncept našeho důchodového systému. Rozhodl by se o tom tady v Bruselu. Budoucí koncept našeho zdravotnictví, našeho sociálního modelu v jednotlivých zemích a tam se to hodně liší v našich členských státech o tom by se rozhodovalo v Bruselu. Je to nevyhnutelné, protože to jsou rozhodnutí, která skutečně ovlivňují, jak naše ekonomiky budou fungovat v budoucnosti, jak naše rozpočty budou či nebudou udržitelné v budoucnosti. Takže třeba si uvědomit, že pokud potřebujeme více řízení v centru, ten systém, který umožňuje rozhodovat národním vládám, nefunguje, tak je třeba vědět, jaké to má dopady a implikace. Já nejsem žádný revolucionář. Já věřím v evoluci a v postupné posilování měnové unie. Možná se mnou nesouhlasíte, ale myslím, že bychom měli být velmi opatrní, abychom nepřišli o veřejnou podporu, kdybychom přesouvali pravomoci z národní úrovně na evropskou úroveň a to by mohlo poškodit celý projekt. Tak se na to dívám a proto odkazuji na význam národních rad pro konkurenceschopnost. Řeknete, další instituce máme, už, máme jich už víc než dost, máte asi pravdu. Ale pokud necháme odpovědnost na národní úrovni, tak chci, abychom, si, abychom se dělili o zkušenosti, abychom byli lepší při koncepci reform. A ano, vyžaduje to zapojení sociálních partnerů, ale jak si to uspořádáte? Mělo by to být na národní úrovni. Sociální dialog by měl být v první řadě na národní úrovni. A máme velké zkušenosti v Nizozemsku s našimi sociálně-ekonomickými radami, zapojení odborů a zaměstnavatelů. Také máme zkušenosti s Národní radou pro konkurenceschopnost. Má je, má takové archaické komunistické jméno, je to státní plánovací komise a, a oni nám radí, jak koncipovat eh, reformy tak, aby byla schopna plnit naše politické cíle. A pokud skutečně naše plány jsou špatné, tak nám řeknou, vaše plány jsou špatné, poškodí, eh, nezaměst, poškodí zaměstnanost, poškodí udržitelnost. A skutečně je to vlastně základ opřený o konkrétní znalosti. A neříkám, sledujte nizozemský příklad, ale snažte se zdokonalit eh, strukturální reformy, protože pokud máme udržet sociální model Evropy, musíme se zlepšit, potřebujeme více růstu, potřebujeme lepší politiky, abychom udrželi to klíčové. Máme prosperující kontinent a prosperující země se sociálním modelem a je třeba udržet obojí prosperitu včetně silný sociální model. Tak to vidím já. A ještě jedna specifická otázka, která e, e, byla položena panem Jochem Pozem, tedy daňové uniky. Já jsem předseda ECOFINu a na programu máme návrhy Evropské komise. Já to obrátím. Co dělá Nizozemsko samo? Já to nejsem jako nizozemský ministr, ale já se k tomu vyjádřím. My jsme se dohodli s Německem ještě před dalšími eh, zeměmi a my si vyměníme naše předběžná daňová opatření s Německem a naše orgány bude velmi zajímat, co dělají eh, německé firmy v Nizozemsku, jak postupují. A budeme revidovat naše bilaterální daňové dohody o zabrání dvojímu zdanění. Zajistíme, že se také bude řešit eh, dvojí nezdanění, což je velký problém a já to uznávám, takže změníme naše daňové smlouvy. A jako předseda Ekofinu prosazujeme eh, politickou dohodu v radě, pokud je o návrhy komise. A pod, pod, potřebuji vaši podporu v Německu, aby všechny vlády přijali celý balíček a nezačali si z toho vybírat a říkat, ano, potřebujeme více času. Samozřejmě potřebujete více času a my ten čas nemáme. Takže udělejme to teď, za tento půl rok a snad s podporou vaší vlády. Thank you uh, very much. Děkuji velice. Pan Case Pendrick. Děkuji, pane předsedo. Z profesionálního uh, pohledu se považuji za velice skromného člověka. Dovolím si tedy odpovědět na jedinou otázku, ušetřím všem čas otázka zněla. Potřebujeme šířit eh, lepší povědomí o tom, zda peníze z kapes daňových poplatníků jsou eh, investována moudře a účinně, můžeme mít mnoho odpovědí. Já se soustředím na jedno špatné utrácení v určitém státě, například v Nizozemsku, miliardy eur, které vláda nejdříve vybírá, jsou rozdávány obcím či přidělovány na konkrétní cíle. Z pohledu efektivity se jedná o chybný systém, protože jediné, oč jde, pak té obci je utratit vše proinvestovat všechny peníze. Nezajímají se, zda to bude vést k lepší hodnotě nebo nižší hodnotě. Pokud chceme tedy šířit povědomí o této otázce, je třeba, alespoň tak my to vidíme, je třeba se zbavit tohoto systému přidělování prostředků a to tež, dovolím si podotknout, platí pro to, jak se státům přidělují prostředky z unijního rozpočtu, protože ty státy pak hlavně chtějí e, proinvestovat, programově využít všechny prostředky, které jim Evropa dá, aby je museli vracet. Ale pokud by se jich něco někdo zeptal, v čem spočívá hodnota těch investic, tak to třeba ani nevědí. Takže takový systém, pokud se změní, změní se i efektivita veřejných výdajů. A pak tady vás budu nudit lepší informovanost. To je klíč k lepšímu pochopení způsobu, jakým jsou vynakládány veřejné prostředky. A v nedávných letech já jsem sám byl členem příslušného orgánu v Nizozemsku a někdy jsem opravdu ohromen a překvapen toho, jak neefektivně a jak slepě přidělujeme peníze. Pokud nevíme, jaký dopad mají peněžní prostředky, které někomu přidělíme, tak je to těžko přidělit, protože se ani nedokážeme poučit pokud nemáme správné hodnocení, tak jsme v tom začarovaném kruhu, takže tam je možné mnoho zlepšovat. Lepší informovanost a takzvaná open data. Využívejme i zdroje které nám dávají k dispozici mm, občané, občanská společnost, jiné organizace, abychom zjistili, jak dopadají investice a to vše zlepší tu situaci účinnosti nakládání veřejných prostředků. Valerie Rabo. Děkuji. Děkuji. Já se chci vrátit ke strukturálnímu deficitu, protože na toto téma zaznělo několik otázek. Já bych měla pro komisi návrh kdybychom na eh, webové stránky mohli dostat eh, klíčový indikátor pro jednotlivé země, to znamená cíl strukturálního deficitu a dopad jakéhokoliv snížení strukturálního deficitu na růst a nebo také na investice. Myslím, že všichni rozumí tomu, co je to růst a všichni také rozumějí tomu, co to je dopad na růst. Takže řekněme, že kdyby se podařilo strukturální schodek snížit třeba o 0,1 nebo 0,2 jaký dopad by to mělo na ekonomický růst pro jednotlivé země? Jaký dopad by to mělo na investice v jednotlivých zemích? Tak, aby jeden každý pochopil, jaké důsledky může mít snižování strukturálního schodku. To by bylo zcela zásadní k pochopení, co se skrývá za zprávou veřejných financí, zvláště eh, přes strukturální deficit. A druhý návrh, který mám, jak když nastavujeme nějakou veřejnou politiku a, a vypracováváme hodnocení, jakým způsobem je pro tyto tuto veřejnou politiku propojit s agendou 2020. Provádíme to ve Francii, v Itálii, v Nizozemsku. Jak je to propojeno s agendou 2020 a jaká je přidaná hodnota, kterou toto může představovat, co se týče tvorby pracovních míst a ekonomického růstu. Myslím, že tyto dva návrh, návrhy, jeden na způsob eh, řízení veřejných financí a druhý, jak nastavujeme a provádíme politiky v jednotlivých zemích ze strany národních parlamentů, jak je toto všechno propojeno s agendou 2020. A pokaždé, co něco děláme a nebo eh, měníme strukturální schodek, jak, jaký to bude mít dopad na ekonomický růst, na investice, na tvorbu pracovních míst. Pro každého by tak bylo mnohem jasnější i pro občany, kdybychom tyto informace byli schopni takto jasně prezentovat. Děkuji. Já bych rád eh, rychle odpověděl na eh, obecnou otázku eh, z belgického parlamentu, a vrátit se také k obecné poznámce eh, Jeruna eh, Bluma o postupném přístupu. S tím souhlasím. S černobílým eh, pohledem se daleko nedostaneme. V ideálním světě by eh, ministr financí eurozóny, eh, to by byla dobrá věc, neznamená to, že by takový ministr přímo kontroloval z Bruselu národní rozpočty, to by možné nebylo. Eh, ale to skutečně zatím není na pořadu dne. Eh, my potřebujeme zlepšit fungování našeho systému. A já jsem vyslechl názor, že na jedné straně ten současný mechanismus je suboptimální, to je pravda, a na druhou stranu není pravdou, že by byl zcela neúčinný, protože eh, slyšíme chválu i kritiku, a všechno to má vliv na to, jak se činí eh, rozhodnutí v rozpočtové politice. Máme tedy tuto marži a musíme se snažit o neustále zlepšování. A eh, centrální otázka je, jak tedy eh, propojit tu větší identifikaci ze strany národních vlád a jak také ji se souladit tedy s větší účinností. Myslím, že naše pravidla možná jdou tímto směrem a užíváním těchto pravidel, a tím také odpovídám na belgickou otázku o flexibilitě v komunikaci, můžeme někdy brát v úvahu výjimečné okolnosti v některých členských státech. Eh, to pravidla eh, povolují, to není nic nezákonného, je to třeba krize uprchlíků a můžeme eh, také analyzovat, jaký to bude mít dopad na eh, splnění střednědobých cílů, můžeme brát v úvahu spolufinancování ve veřejných investicích, takže je tady řada omezení. Vím, že eh, rada tvrdí, že je možné toto dělat vždy jenom na jeden rok. Rozhodně můžeme flexibilitu značně zlepšovat, ale eh, také bychom měli eh, dosahovat obecné, obecné, obecné lepší flexibility. My se musíme zabývat tím, jak vypadá struktura těch deficitu a také záleží na tom, jak vypočítáváme potenciál růstu. To někdy eh, poskytne výsledek, který není eh, racionální. Eh, země, kterou znám lépe, nejlépe podle tohoto vzorce vlastně nemá mít vůbec žádný růst. A i když by se nezvyšoval ten nominální deficit, tak stejně nebude růst protože bude docházet ke strukturálnímu deficitu. Proč? Protože ne, nemá, nemá tedy e, dojít k růstu, protože máme zde určitý výpočet potenciálu růstu, tak tomu se, to je všechno jen těžko srozumitelné. Eh, eh, to, co tvrdí MMF, řídit se tedy nominálními hodnotami výdajů, a tak dále. To není jediná použitelná koncepce, ale myslím, že máme ještě prostor pro zlepšení a vhodné propojení eh, národní a eh, evropské národního evropského přístupu k těm problémům, to si myslím, že je přesně ta cesta, která, kterou bychom se měli do budoucna eh, pustit. Eh, já se obávám, že se musíme vzájemně přestat chválit. Já vás chci pochválit jako účastníky dnešního zasedání. Eh, už jsme přetáhli skoro o 15 minut přestávku na kávu. Eh, končím tedy toto zasedání. Děkuji všem řečníkům za jejich reakce a příspěvky. Máme málo času. Děkuji vám a vrátíme se sem v 11.30 a e, nyní se odebereme na první, do prvního patra, do e, oblasti Jehudy Menuhin. Doufám, že poslance národních parlamentů e, tam služba dovede. Děkuji.